Okay. Uh, now we will continue with... Dobře. Uh, a teď budeme pokračovat uh, v programu našeho výboru. Uh, nechci tady někoho, nikoho odesílat ven, ačkoliv vlastně musím. In the meantime, we can, we can approve eh, the minutes. Eh, takže mezi tím můžeme eh, si schválit zápisy v bodě 4. Ptám se, zda má někdo nějaké námitky, ale vidím, že ne. Týká se to našeho zasedání z 11. ledna 2000. 2016. So, uh, we are basically among ourselves. Tak, teď už uh, jsme tady pouze členové výboru Jury. Takže můžeme nyní pokračovat bodem číslo 5 a to je jednání o pracovní dokumentu o ochran, ochrany zranitelných dospělých osob. A já dám slovo pravodajce paní Joa Bergera a předtím bych ještě řekl, že současná eh, legislativní iniciativa následuje na práci Lopeze Istorise z posledního, z předchozího um, pan, mandátu, abychom tedy znali, abych tak řekl, historické souvislosti. Máte slovo, madam. Děkuji vám, pane předsedo. Takže týká se to osob na 18 let, které nejsou schopni eh, spravovat eh, svůj majetek nebo své právně zpravovat svoji osobu. A e, samozřejmě, že každý se z nás je přímo či nepřímo tímto dotčen. Tato e, zranitelnost může být fyzická či psychická, může to být nehoda, nebo to může prostě souvisit se stárnutím a degenerativními chorobami. Ve Francii jsou um, ehm, známe některé případy prostřednictvím tedy médií některých takovýchto zranitelných osob, paní Betancourt například, pan Vincent Lambert, eh, osoba eh, starší, bohatá, která byla izolovaná a několik eh, lidí z toho potom těžilo, zneužívalo a pan Lambert je osoba, která přišla o možnost jak, jakkoliv rozhodovat o svém životě. Ehm, známe, ehm, že víme také, že počet osob starších i velmi starých Eh, v Evropě roste a tím se zvyšuje i počet těchto zranitelných osob a to vyvolává některé právnické problémy. Volný pohyb um, osob, to všechno umožňuje těm, kteří chtějí se lépe přemysťovat a tato mobilita pak vede k vytváření přeshraničních eh, právních eh, svazků, ať už z hlediska bydliště nebo majetku i k jiné zemi, například to, že tam pracujeme nebo že se provdáme e, do ciziny, a nebo se někdo chce potom odebrat do země, kde je lepší klima, nebo tam investovat do nemovitostí, ale netýká se to pouze starších osob. E, jsou tu také e, mnozí, kteří Eh, například naši asistenti nebo evropští úředníci, kteří mají povolení pobytu Belgii, co se stane, když někdo z nich eh, bude postižen nějakou eh, chorobou a nemůže pak už, nemá už kapacitu rozhodovat o své osobě a své majetku. Jaká legislativa bude rozhodná, jaká to jaká bude rozhodující legislativa, kdo mu eh, eh, bude asistentem. A v případě, eh, že budou přijata nějaká opatření tady v Belgii, bude to platit i v jeho zemi původu, pokud se tam vrátí? Bude muset zahájit nějaké nové řízení, aby se uznala fakta, nebo se to bude nějakým způsobem vyvíjet? Takže to je spousta různých otázek a otazníků, na které je potřeba najít jasné a přesné odpovědi. Bohužel v Evropské unii tomu tak zatím není. Evropě chybí uniformní eh, právní celek ve vztahu eh, k těmto zranitelným osobám. Systém ochrany v členských státech se podstatným způsobem eh, liší od jednoho státu k druhému a není realistické si v tuto chvíli uvažovat o uniformizaci evropského práva těchto protože rozdíly v režimech jednotlivých zemí jsou příliš veliké. A v tomto kontextu je naší zodpovědností vytvořit eh, právní režim eh, opatření ochrany, který bude kompenzovat zranitelnost těchto osob. V roce 2008 Evropský eh, parlament přijal usnesení, v němž žádal po komisi, aby předložila legislativní návrh na posílení spolupráce mezi členskými státy a e, zlepšení e, uznávání a výkonu rozhodnutí ve vztahu k těmto zranitelným osobám, ale e, až do dnes komise žádný, s žádným návrhem nepřišla. Navrhuji pracovní dokument, který je pouze zatím dokumentem k, úvaze, k další úvaze a přála bych si slyšet vaše návrhy, vaši spolupráci. Stávající právní návrhy, které řeší mez, přes hraniční problémy eh, zranitelných osob Hákská eh, kon, konvence umluva z roku 2008. Eh, pouze osm členských států to zatím ratifikovalo. Německo, Rakousko, Spojené státy, ale pouze pro Česká republika, Finsko, Estonsko a Francie a pouze Skotsko, tedy ve Velké Británii a Monako. A to nestačí k tomu, abychom zajistili uplatňování. Eh, takže já doporučuji následující. Bylo by žádoucí a naléhavé, abychom podpořili aspoň minimálně, aby členské státy Hákskou mluvu ratifikovali, aby tak vznikl koherentní, právní, jasný a přesný právní systém. Ale ještě nad rámec tohoto což nemusí stačit, protože pro některé členské státy by to znamenalo přepracování národní legislativy a jsou tu určité výdaje, to je právě to, co mu brání ty náklady. E, ve Francii byla taková reforma, já vím, co, si, co to stojí, protože se sama e, ve své profesi zabývám zranitelnými e, osobami, takže s tím mám jisté zkušenosti, ale bylo by dobré, aby existoval op, eh, opravdový evropský legislativní nástroj, který bude uspůsoben Hákské umluvě, a eh, který bude řešit uznávání eh, rozhodnutí těchto dospělých osob, které jsou způsobilé k ochraně. Nařízení asi by bylo lepší než směrnice, protože má přímou působnost ale vím, že to je pouze možná zbožné eh, přání z mé strany. A pak ještě dovolte několik poznámek, které jsou z mého hlediska důležité, protože se týkají mentalita. Je to důležité, když chceme eh, brát potaz svobody každého jednotlivce. Podle Hákské umluvy jde o to, že existuje ve Francii eh, systém jakýsi mandát budoucí ochrany, který vyplývá z roku 2007, který umožňuje všem Eh, osobám, které eh, mohou poté eh, vlastně rozhodovat na základě budoucí neschopnosti jmenovat jednoho, jednu nebo další osobu, která bude mít v budoucnosti případně právo takým, takovýmto způsobem rozhodovat v případě, že dojde k nějakému poškození možnosti rozhodovat ze strany této osoby. A to je samozřejmě, že to může být pro některé z nás poškozující, protože si musíme představit situaci, která je pro nás těžko představitelná. To znamená ztrátu vlastní eh, kapacity svobodného eh, své právnosti, eh, svobody rozhodování. A jde, jde tu o schopnost předvídat a mm, poté mm, zase maximálně respektovat přání člověka. Takže musí, je důležité, aby byla uznáno, uznán takovýto mandát i dalšími státy, aniž by bylo eh, nutné eh, pověřovat někoho dalšího v dalším procesu, protože již to bylo jednou jasně vyjádřeno. Eh, já bych skutečně chtěla, aby Evropská unie toto řešila, protože a aby jednou konečně toto téma bylo řečeno důstojným způsobem, než se z toho stane naléhavost, což by se stát mohlo. Thank you very much, Mr. Kester. Děkuji vám, pan Kester. Děkuji. Děkuji za vysvětlení. Rád bych se zaměřil v tomto kontextu mm, zejména jednu tematickou oblast. Když hovoříme o zranitelnosti dospělých osob, tak si myslíme, že na to musíme nahlížet zejména v kontextu demografických změn naší stárnoucí společnosti. A když hovoříme o stárnoucí společnosti, tak ta je charakterizována zejména tím, že během příštích let budeme mít enormní nárůst vysoce uh, Eh, seniorních osob. A právě tito lidé jsou velmi zranitelní. A v průběhu času čím dál tím více. A v Evropě máme situaci, kdy skutečně velmi staří seniori se dostávají do zařízení, kde o ně pečováno, kde často není ovšem respektovaná jejich důstojnost, důstojnost člověka. Já bych rád právě se na tento aspekt zaměřil. Jak můžeme v Evropě vytvořit evropský právní rámec pro to, abychom chránili práva eh, vysoce, tedy starých seniorů, kteří již eh, jsou zranitelní, tak chránit, aby právě byla jejich důstojnost respektována právě v zařízeních, kde je o ně pečováno. Pan Negresku. Děkuji vám. Já souhlasím s panem Spravodajem v tom, že je třeba najít řešení pro situaci zranitelných osob. A je jasné, že, to se mi zdá trošku zvláštní, že v roce 2008 e, už e, na tom začal e, parlament a s komisí pracovat, ale zatím se nic nestalo. Nebylo vykonáno vůbec nic k tomu, aby se zlepšil eh, život těchto lidí. Eh, problémy tady určité máme. My zde máme sice definici toho termínu, nicméně interpretace v různých členských zemích eh, jsou různé a je třeba tedy usilovat o společnou interpretaci, společný výklad. Kromě toho existuje řada dalších pojmů, jako je rezidence nebo místo pobytu, ochrana osob a tak dále. A opět eh, máme zde mnoho odlišných koncepcí v členských zemích a tato zpráva se snaží tedy eh, zdůrazňovat potřebu silnějšího dialogu mezi těmito zeměmi, aby se vyjasnili a sladili tyto důležité pojmy. Další důležitá věc spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že eh, taky je třeba posílit eh, další věc. A sice, když se bavíme o termínech a definicích, zapomínáme na to, že Eh, kromě toho, že se tím vytvářejí problémy, vytvářejí se také náklady s tím související. A eh, členské země by měly tedy spolupracovat eh, těsněji na společných definicích. Také myslím, že je jasné, rozhodně pro mě a snad i pro kolegy, že je důležité najít to nejlepší řešení právní ochrany zranitelných dospělých osob. A v tomto smyslu, že hovoříme o seniorech nebo eh, lidech tělesně postižených nebo jinak postižených, eh, je třeba zde poskytovat speciální podporu a tady Evropská unie by měla usilovat o jejich lepší ochranu. Děkuji paní Komodiny. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní Veržeron za eh, tento dobrý dokument. Mám několik komentářů na základě tohoto pracovního dokumentu myslím, že je celkem eh, jasné, že tento dokument má chránit lidi, kteří eh, mají rodinný život rozprostřený přes hranice členských států. A tady určitá ochrana je možná, tak aby byla jim zajištěna plná míra eh, občanských a dalších práv. Týká se to k mm, denního života a zejména lidí, kteří se rozhodnou důchod strávit v jiné členské zemi nebo v jiné členské zemi tráví podstatnou část svého času. Nicméně já si myslím, že je třeba v prvé řadě velmi opatrně přistupovat k definici zranitelnosti a e, definici určitých parametrů e, e, je zde ochrana, tedy poměr, poměr ochra, poměr ochrany zranitelných, ale Eh, je to široký pojem a je třeba eh, jasněji definovat, eh, o jakých zranitelnostech hovoříme a do jaké míry. Chceme mít jaký systém? Systém plošnější ochranu, ochrany nebo pouze ochrany těch, kteří jsou nějakým způsobem neschopni provádět určité úkony a zároveň tedy, aby byla zachována svoboda pohybu pro ně. Myslím si, že k těm největším překážkám v této zprávě patří stávající rozdíly v situaci mezi členskými zeměmi. V rámci naší práce bychom chtěli udělat takový přehled právě těchto rozdílů a zjistit, eh, co je třeba zlepšit a kde je třeba vynout přitý tlak. Třeba někteří eh, členské země neuznávají eh, institut trvalého zástupce, Eh, pokud se týče eh, lidí, kteří by převzali za eh, zneschopněné lidi právní úkony. A taky se to týká právní platnosti přání přijmout nebo odmítnout lékařské, lékařskou péči a týká se to různých závislosti, závislostí a také způsobu, jak je možné získat a právně eh, platného, eh, tedy právního zástupce pro právní úkony. Jsou to rozdíly, které velice často se týkají veřejných politik, eh, kompetencí členských zemí, odmítání harmonizace a vzájemného uznávání aktů, které neodpovídají veřejné politice té či oné členské země. Čili my se eh, musíme eh, snažit eh, toto vyřešit například v oblasti lékařského ošetření, lékařské péče po nehodě a tak dále. A je třeba jít cestou společných minimálních požadavků na postupy a také pravidel pro uznávání eh, právních postupů a právních rozhodnutí v jiné členské zemi, eh, s níž je eh, tato osoba spojena. Já si myslím, že je třeba říci, že si musíme uvědomit, že hlavním dokumentem je Hákská konvence a je v tomto smyslu třeba posílit ochranu zranitelných osob eh, přes hraničním režimu. Je to také otázka eh, řádného eh, dodržování a také mm, podepsání této konvence. Máme zde mnoho problémů a možná jsou zde i problémy, kde musíme snažit eh, ne, ne jít do zbytečných eh, konfliktů. Je třeba ustavit společné minimální principy, eh, které budou platné ve všech členských zemích potřebujeme k tomu legislativní nástroj, ať je to směrnice nebo nařízení, ale je třeba si předem důkladně probrat všechny možné dimenze. Je to důležité pro oplatňování e, svobody pohybu evropských občanů a budu spolupracovat se zpravodaji. Děkuji. Breton. Pan Breton. Merci, monsieur le... Děkuji vám, pane předsedo je nezbytné chránit zranitelné dospělé přeshraničně. A to znamená, že eh, předností této eh, zprávy je minimálně, že řeší tuto otázku, ale nesouhlasím možná s těmi závěry. To znamená eh, podporovat členské státy, aby ratifikovali tu hákskou umluvu. To je důležité, z toho 13. Já myslím, že je, je tady, stanoví se tady řada ochranných, velmi vyspělých ochranných doložek, například ten eh, eh, mandát o nesvéprávnosti, eh, který dává možnost pověření v případě budoucích událostí. Tady bylo vysvětleno, že tedy jsou s tím zkušenosti z minulosti, já to také znám, ale bylo by dobré si přečíst Hákskou umluvu. Já eh, myslím, že bychom měli povzbudit členské státy, aby tuto umluvu ratifikovali. Ovšem nesouhlasím s tím, abychom přistupovali k nějakému nařízení, dokonce ne ani ke směrnici. To je téma, které se do, může dotknout některých velmi citlivých otázek a zdá se mi, že v tomto musíme respektovat um, manevrovací prostor a svrchovanost členských států. A zároveň chci říci, že je tu eh, jeden argument, argument finanční, který se mi zdá zvláštní, že absence ehm, re, reglementace by měla eh, tedy eh, určité náklady, ale já myslím, že v tak zásadních otázkách, jako jsou takováto práva zranitelných osob, není na místě používat finanční argumenty. Je to politická, nikoli finanční záležitost. Děkuji, pan Diran, na slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. Takže budeme, budu rovněž uh, hovořit eh, francouzsky, jsem rád, že hovořím po panu Lebretonovi. Nezdílím přirozeně, řekl bych. Přirozeně, nebo přirozeně nezdílím jeho postřehy. A já chci plně podpořit eh, práci paní Bergeron. Já plně souhlasím s touto zprávou. Naopak eh, od pana Lebretona si myslím, že bychom měli přistoupit k harmonizaci společné legislativě, ať už to bude mít podobu nařízení či směrnice, protože tady se to dotýká skutečně jádra samotného srdce sociální Evropy, eh, ochrany těch nejzranitelnějších. A to je jedna z poslání Evropy, na kterou trošku pozapomněla Evropa Eh, ve prospěch finančních otázek a řekněme ekonomických sil. Takže já to plně podporuji a mm, skutečně eh, je důležité, abychom hájili toto eh, srdce, sociální srdce Evropy a plně podporuji paní Veržerom. Děkuji. A nyní za komisi paní Deluka. Thank you, Chair. Eh, děkuji. Mikrofon, prosím. Yes, thank you. Ano, děkuji. Chci poděkovat rovněž um, zpravodajce za eh, tuto ucelenou zprávu, která eh, skutečně odráží ty problémy, čili v důsledku absence uceleného přeshraniční regulace této otázky. Od začátku chci říci, že komise si je dobře vědoma. Usnesení Evropského parlamentu z roku 2008 a zohledňuje to ve své práci. Připomínám, že toto usnesení žádalo komise, aby předložila předložila legislativní iniciativu, jakmile budou získány potřebné zkušenosti s fungováním hákské omluvy. Ovšem tak to není. To se nestalo. Protože komise jako vždy podporovala členské státy a vyzývala je k tomu, aby ratifikovali tuto umluvu. A také monitoruje její implementaci. Připomínám, že již v roce 2010 a následně v roce 2014 a 15 jsme eh, rozdali dotazník v radě mezi členskými státy s několika dotazy týkajícími se praktické implementace úmluvy členskými státy, které již ratifikovaly. A pokud jde a také důvody, proč některé členské státy zatím neratifikovaly. Podělili jsme se o výsledky této konzultace eh, s pravodajkou. Z této konzultace vyplývá, že některé členské státy tu umluvu přeskoumávají, Ti, kdo ji již ratifikovali, soudí, že je to umluva dobrá, nevidí v ní žádné nedostatky, ale problém je, že zatím měli jen velmi málo případů. Ve Francii 24, v Německu 21, ve Skotsku 1. Což je zřejmé, že takovými to kvantitativními údaji by legislativní návrh ze strany komise zatím nebyl dostatečně podložen. Až dosud jsme spolufinancovali webové stránky Rady notářů Evropské unie, o ochraně zranitelných eh, dospělých. kde se vysvětluje 22 národních legislativních nástrojů eh, na téma ochranu, ochrany eh, zranitelných dospělých osob. Ale to jsme přeložili zdůvodňovat zdůvodnění Eh, k té hákské umluvě ve všech jazycích, kromě eh, francouzštiny a angličtiny, protože v těch je ta hákská umluva napsaná. A bude se to řešit také v květnu eh, v rámci pracovní skupiny pro občanské otázky v radě, kde se opět budou hodnotit události a vývoj za rok 2015. Uvidíme, jaký je aktuální stav, pokud jde o ratifikaci a některé nové případy. které byly řešeny od začátku roku 2015. Abychom mohli eh, dále takže to všechno, abychom mohli dále utvářet naše názory na toto téma. A ujišťuji, že se tímto zabýváme minimálně od roku 2008, ještě před vstupem Hákské umluvy v platnost, protože ona vstoupila v platnost teprve 1. ledna 2009. Je to pořád ještě mladá eh, umluva, a vzhledem k malému počtu eh, ratifikujících států ještě není dostatek zkušeností s jejím fungováním. Považujeme ji však za velmi dobrý nástroj a tak se na ní dívají i akademici a budeme i nadále povzbuzovat členské státy v tom, aby ji ratifikovali a budeme ji přeskoumávat, abychom viděli, zda existuje nějaká možnost um, přimět členské státy, neli tedy je donutit k tomu, aby um, zrychlili svůj proces ratifikace. Děkuji. A závěrem dostává slovo paní Veržeron. Ano, děkuji. Děkuji všem, eh, kdo se přihlásili o slovo panu Duránovi. Eh, který, myslím, přesně poukázal na ten problém. Evropa má zjednodušovat život Evropanů, neho komplikovat. A je tu ten názor, že regulace pouze život zkomplikuje, Ale v tomto případě to tak není. Naopak, tady se má zjednodušit život někomu, kdo už není své právní k tomu, aby ho zvládal sám. Není to politická záležitost. Politiku eh, do této legislativy nedávejme. Naopak, jde o to, abychom spíš byli schopni odložit naše politické eh, orientace a k tomu, abychom eh, vyřešili společný problém. Jistě měli bychom mm, najít minimální eh, definice toho, kdo je tato zranitelná osoba. V podstatě v, ve Francii existuje celá taková škála, taková stupnice Eh, té mm, různých stupňů omezené své právnosti až po úplnou nesvéprávnost. Ale důležité je, že ještě v době, kdy jsme um, plně soudní a své právní můžeme vybrat osobu, která nás pak bude zastupovat. Hákská umluva je velmi eh, příznivě nakloněná takovému systému a my bychom k němu měli směřovat. Já souhlasím, Hákská umluva je dobrý nástroj, ale nikdo ji neratifikoval, jen osm států, takže zatím v praxi není. A e, samozřejmě e, já, když jsem s paní Hautalo byla v Hágu minulý týden, tak oni se bojí, aby evropská legislativa neoslabila jejich vlastní legislativu. Čili chceme evropský nástroj, aby existoval jakožto evropská legislativa, a nebo chceme být eh, ve vleku mezinárodní konference. To je to dilema. Já odpovím eh, paní z komise, která říká, že je málo případů. No já vysvětlím proč. Tedy když anglická osoba, která pak přijede do Bretaně, která je eh, ve, Francou, Francii, tak angličani ve francouzi v Bretani, eh, v Bretani ve Francii, když jsou potom zranitelní, tak oni, když se potom vrátí, tak v Anglii to nikdo neví. A eh, instituce, která to řeší ve Francii, niko, nikomu ne, nic neoznámí. Takže oni potom nikoho nezajímají. Jsou prostě ponecháni úplně svému osudu. Konec. Takže proto je to tak naléhavé. A já myslím, že komise si musí uvědomit, že eh, musíme se na to dívat ne z organizační, instituční perspektivy, ale opravdu se podívat do, te, do terénu a uvědomit si, že tyto přeshraniční osoby jsou ve velkém nebezpečí. Děkuji. Děkuji, tím jsme uzavřeli bod číslo 5 a jsme u bodu číslo 6, což je eh, posouzení projednání pracovního dokumentu o společných minimálních normách pro občanskoprávní řízení. Je to téma, na kterém pracuje také Evropský právní institut v němž my jako výbor máme statut pozorovatele. Já nyní dávám slovo panu Raděvovi, který je zpravodajem. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Děkuji vám, pane předsedo. Je mi potěšením, že mohu tento pracovní dokument prezentovat tedy pracovní dokument o společných minimálních normách pro občanskoprávní řízení. Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout přehled eh, dosahu eh, evropské legislativní eh, legislativních kompetencí v rámci občanského práva. Jak víme, snažíme se také dosáhnout určitého svobody pohybu Eh, právních či soudních rozhodnutí. Nezbytná je tady vzájemná důvěra a ta vzájemná důvěra by znamenala, eh, že národní eh, systémy se budou řídit pod dobnými pravidly. To pak posílí důvěru, posílí to právní jistotu a současně stabilitu a předvídatelnost pro občany i firmy v rámci Unie. Tento právní dokument analyzuje vhodný právní základ pro budoucí legislativní zprávu z vlastní iniciativy o položení minimálních standardů v občanskoprávních řízeních současné době eh, pracujeme na jiném právním základě, než je základ pro soudní spolupráci. Ve smlouvách máme dvě možné, dva možné právní základy pro budoucí zprávu. Za prvé jsou to eh, obecná eh, ustanovení článku 114 smlouvy o fungování EU a tento právní základ se považuje za vhodný pro aplikaci legislativy, eh, která může platit jak přeshraničně, tak v národním měřítku, tam, kde eh, má Evropská unie pravomoci v oblasti eh, společného trhu. A za druhé, tady máme specifické stanovení článku 81, kde se stanoví, že Evropská unie má pravomoc posilovat soudní spolupráci v občanskoprávních řízeních v přeshraničních případech. V tomto případě ten přeshraniční prvek by měl být interpretován v širším smyslu, nikoli pouze ve smyslu přeshraničního sporu. Na jedné straně můžeme přijímat eh, specifické eh, právní nástroje, které budou platit napříč eh, sektory. A to bude na základě článku 114. A bude se to vztahovat na určitá, určité části práva. Na druhé straně se můžeme spolehnout na horizontální instrumenty harmonizace národních právních postupů, včetně přeshraničního aspektu. Na rozdíl od dobrovolných nástrojů, které na základě vzniká eh, řada eh, různých eh, občanskoprávních ustanovení v různých členských zemích, harmonizované postupy by pak zavazovaly členské země k harmonizaci vlastních ustanovení a pravidel a takto by se vytvářel společný evropský model. Hypoteticky existuje ještě jeden, jedna možnost, třetí, a to proto, že existuje určitý přesah platnosti článků v oblasti harmonizaci těchto postupů. To je něco, co je nutné pro fungování vnitřního trhu, ale aplikuje se také na přeshraniční případy. Nicméně eh, žádný legislativní akt v této oblasti zatím nemá dvojí právní základ. Čili já si myslím, kolegové, že by bylo vhodné požádat právní servis Evropského parlamentu o stanovisko k tomu, eh, který právní základ je vhodnější a o to, aby nám toto prezentoval příště. A nyní já si rád vyslechnu stanovisko Evropské komise a taktéž eh, vaši, eh, vaše komentáře. Eh, Dana Wallis, která předsedá Evropskému právnímu institutu, je dnes mezi námi a já jsem rád, že tomu také Děkuji. Um, first, before giving the tak především, než dáme slovo komisi, vyslechneme si eh, paní Delvu. Eh, merci, merci, monsieur eh, le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já se chci připojit k tomu, co řekl pan Radav. V tom, že tento dokument je podle mě excelentní dokument, z něhož vycházíme, protože nám dává skvělou, skvělý přehled tady té eh, způsobilosti eh, právní v otázce procesního občanského práva. A myslím, že můžeme všichni souhlasit s tím, že je potřeba posílit důvěru mezi právními systémy členských států. Pokud eh, skutečně chceme, aby volný pohyb a soudní rozhodnutí, aby fungovala dobrým způsobem. Tato vzájemná důvěra může existovat jedině tehdy, když eh, budeme mít za to, že práva účastníků soudního procesu eh, budou zajištěna ve všech členských státech, včetně rovnováhy eh, práv mezi stranou žalovanou a stranou žalující. Je tu otázka právního základu, která není vůbec jednoduchá, a já doufám, že to slyšení, které budeme mít, eh, nám to vyjasní. Zvláště proto, že tu je opt-out Spojeného království, Dánska, Irska a to to rozhodně nezjednodušuje. A pak, jaký legislativní přístup bychom měli mít, eh, volitelné nástroje, minimální normy, harmonizace. Já neskrývám, že já bych si přála maximální harmonizaci, maximální, v maximální míře možného. A přeji Eh, nám hodně štěstí, abychom dospěli k nějakému výsledku. A těším se na spolupráci v této oblasti. Děkuji. A slovo má pan Rezner za komisi. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste uspořádal výměru názoru eh, k tomuto důležitému tématu. My eh, vítáme tuto iniciativu Evropského parlamentu k procedurálnímu právu i také tuto důkladnou analýzu ohledně eh, možného právního základu pro minimální standardy občanskoprávních řízeních. My víme, že eh, občanská práva jsou velice důležitá jak v trestním, tak v občanskoprávních věcech. Jde také o to, aby, že máme potíže eh, ve vynucování eh, rozhodnutí, eh, protože zde není ta vzájemná právní důvěra, která ovšem je nutná pro fungování evropského prostoru práva. Je třeba, aby soudci uznávali E, rozhodných soudců v jiných zemích a toto uznala komise e, v dokumentu Justice 2020. A týká se to práce s dokumenty, práce s důkazy a určitých postupů. Některé stávající instrumenty mají určité, určitá procedurální ustanovení, například e, nařízení o e, služebních dokumentech a e, důkazy a jsou to eh, malé pohledávky, eh, eh, bankovní účty a tak dále. A jsou ještě další instrumenty, jako třeba Brusel 1 nebo 2a. Právní základ pro tyto nástroje je vždy článek 81 článku, tedy článek 81 smlouvy o fungování EU, případně eh, v předchozí eh, smlouvě to byl článek 65. Eh, také směrnice o právní pomoci, která se zabývá určitými aspekty přeshraničních případů, se také zakládá na tom článku 65. Navíc ten pracovní dokument Eh, který tady dnes máme, eh, určité eh, sektor, sektorální záležitosti, jako je směrnice o duševní vlastnictví nebo antitrustová směrnice, tak ta se zakládá skutečně na článku 114 smlouvy o fungování. Nicméně tato legislativa zasahuje dál mimo tedy oblasti občanskoprávní řízení pracovní dokument správně říká, že nejvhodnějším právním základem pro budoucí intervence v této oblasti se musí stanovit na základě konkrétního obsahu daného opatření. Proto komise eh, podnikla nedávno konkrétní kroky, pokud se týče občanskoprávních řízení. V současné době probíhá komparativní právní analýza služebních dokumentů v členských zemích a analyzují se detaily praktické aplikace tohoto nařízení a snažíme se přijít na to, co je třeba konat na evropské úrovni. Například přeshraniční eh, dokumentární servis eh, může být eh, novou oblastí která si při, přinejmenším zaslouží přeskum. A samozřejmě také s ohledem na náklady. Komise navíc, eh, navíc nedávno provedla eh, souvislejší a rozsáhlejší studii o národních procedurálních eh, právech. Chceme tedy zjistit, jak rozdílné, rozdílná situace v členských zemích může stát v cestě realizace právních rozhodnutí a jak může podkopávat vzájemnou důvěru členských zemí. Domníváme se, že každé další vynucování a intensifikace evropských minimálních standardů musí pokračovat při plném respektování právní diverzity a právních tradic členských zemí, Eh, s tím, že máme na mysli eh, blaho občanů. Děkuji. Také vám děkuji. Nikdo další se nehlásí eh, do debaty, takže snad pan Raděv bych se chtěl vyjádřit. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Děkuji vám za tuto výměnu názorů chtěl bych poděkovat zejména stínovým zpravodajům Evropské komisi za vyjádřenou pozici a já určitě eh, zapracuji také vaše myšlenky do návrhu této zprávy. Minimální standardy, to je skutečně dlouhodobý proces, to není jednorázová aktivita. Ten proces nezačíná a já doufám, že budeme Eh, plodně spolupracovat. Stále ještě čekáme na zprávu o přidané hodnotě, eh, kterou, na které pracuje Evropský parlament a eh, čekáme, že na jaře se na toto téma uskuteční workshop. Doufáme, že z toho vzejde právní dokument vhodný pro koordinaci občanskoprávních řízení v Evropské unii. Tím to bude úleva pro občany EU, bude posílená důvěra a bude posíleno uznávání a vykonávání rozhodnutí v různých členských zemích. Děkuji vám. Thank you very much. Thereby we have finished point number... Děkuji a tím jsme dokončili bod číslo 6 a dostáváme se bodu číslo 7 a to je výměna názorů k legislativní eh, zprávy z eh, vlastně podnětu o přezrančním uznávání adopcí. A dávám slovo eh, zpravodajovi panu Sjevkovi. Bardzo děkuji, paní převodnitonci. Cieszę się. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velmi rád, že se dostáváme do e, této etapy skutečné práce na zprávě e, o mezinárodních adopcích. Začnu tím, že ke konci eh, minulého roku a počátkem eh, ledna eh, se odehrály workshopy o transhraničních aspektech adopcí. Bylo to velmi zajímavé. A já jsem se na ně základě uvědomil ještě více než dříve, jak velmi citlivá a komplikovaná je oblast, oblast problémů eh, souvisejících s adopcemi. Je třeba upozornit také na to, že adopce svým smyslem je zde proto, aby eh, byly vytvořeny podmínky pro život a rozvoj dítěte. Není jejím smyslem to, aby si mohli pořídit děti, eh, které nelze pořídit eh, biologickým způsobem. A eh, toto, prostě ta práva dítěte mm, občas ustupují do, pořad, do pozadí a naopak se zdůrazňují práva lidí na rodičovství. Čili je třeba se vrátit k tomu vlastnímu prav, pravému obrazu situace. Experti na našich workshopech nám načetli velmi širokou paletu problémů související s rozmanitostí národních systémů eh, a jak tedy fungují adopce eh, v různých místech Evropské unie, problémy eh, transhraniční a tak dále. Je škoda, že se nás z našeho výboru neúčastnilo více a to teď se dá říct o členech petičního výboru, která byla přizvána, kteří byli přizváni. Ale e, vzhledem k tomu množství zkušeností, které tam zazněly a otázek, které tam zazněly, e, budu každopádně e, z toho z všeho čerpat ve své zprávě a budete mít možnost se tedy touto cestou seznámit s problematikou pojednávanou našimi experty vzhledem k tomu, jak složité jsou úkoly a problematika eh, mezinárodních adepcí v rámci EU, bych si přál rozdělit tu zprávu na dvě části. Je třeba umět oddělit legislativní prvky, čili ty, které spadají do kompetence EU, a pak ty prvky, které bychom mohli eh, z našeho hlediska považovat za nelegislativní, ale jsou velice důležité a je naprosto zásadní, aby se o nich eh, hovořilo a aby se nacházela cesta k jejich rozřešení. Tedy první část zprávy by měla být legislativního charakteru a měla by být víceméně věnována eh, uznání adopcí uvnitř členských zemích, ovšem jejich uznávání v rámci EU. Tedy taková situace, kdy došlo k adopci určité zemi a po nějaké době se rodiče rozhodnou přestěhovat se do jiného členského státu. Zdálo by se, že tady žádný problém není, že to prostě tak to musí být automaticky. Jestliže jedna země to rozhodla, pak druhá země to automaticky uzná. Úplně stejně jako v případě adopcí eh, na, provedeny na základě konvence Hasky. Jenomže samozřejmě jako vždycky eh, se tady objeví problém nebo více problémů čili eh, a ty není možné jenom nad nimi je prostě, jak si nad nimi jenom mávnout eh, rukou. Je třeba je mít také na paměti a to proto, že dnes a ani nikdy do budoucna asi nebudeme mít eh, jasnou definici rodiny. Nebudeme mít jasného, jasné, jasný společný přístup k osobám, které eh, mají eh, právo na eh, být adoptivními rodiči. Čili proto ten automatismus není možný. Čili tady se trošku divím nad tímto klauzuli o veřejném pořádku, případně zásady jurisdikce podle Bruselu 2 kde se používají klauzule z Říma 3. Proč je to tak důležité? No proto, že ta klauzule o veřejném pořádku by umožnila členským zemím přidržet se vlastních tradic a tradičních přístupů k otázkám rodinného práva, což je zdrojem rozdílu mezi členskými zeměmi, jak víme. A také by to umožnilo posílit, posílit eh, fungování eh, zásady subsidiarity. Čili v tomto smyslu budu také překládat návrhy. Ta druhá část na legislativní by měla stanovit určitý širší přístup k problematice eh, tedy té mezinárodní problematice související eh, s adopcemi. A tam bude několik podkapitol. Ty hlavní eh, principy, nebo vlastně ten eh, přístup k věci, jak jsem o tom hovořil, to bude v podstatě bez debaty znamená, že základním prvkem, který vždy musí být přítomen, a to i v legislativní práci, legislativní činnosti, a kdykoliv jde o e, děti, tak vždy jde o blaho dítěte. Tady e, o tom určitě není nejmenší pochyb. Jak jsem řekl, adopce, tedy instituce adopce, vznikla proto, aby bylo možno vytvořit pro dítě eh, řádné životní podmínky, poněvadž je v situaci, kdy je nemá a ne vlastní vinou. Prostě podmínky, aby eh, se mohlo rozvíjet i mimo svoji biologickou rodinu. A eh, to je už samo o sobě Eh, velmi obtížné, obtížné to akceptovat a eh, je to vlastně něco, co je velkou překážkou na cestě normálního rozvoje každého dítěte. Otázky eh, adopce tedy není možné k ním přistupovat prostě nějak paušálně, je tady nutný individuální přístup. Dítě to není předmět, který by někomu patřil. Je to osoba a tak to je třeba k němu eh, přistupovat. Čili nedá se to brát tak, že by eh, prostě bylo vůbec možné, aby dítě nemělo prostor se vyjádřit eh, k tomu procesu adopce. Jeden z našich expertů dokonce řekl, že to dítě pravděpodobně neumí nebo nerozumí spoustě pojmů ale odpovídá svým chováním a je třeba ho pozorovat a víte, jak se k tomu staví. Čili to jsou všechno prvky, které je třeba zohlednit procesu adopce. Také si myslím, že e, významná je otázka toho, aby se místo pobytu nenadřazovalo krevním poutům. Dítě se často může nacházet e, situaci, kdy přijde o rodiče, rodiče eh, nežijí, eh, jsou uvězněni nebo ztratili rodičovská práva, ale eh, nachází se v jiné zemi, ne ve své vlasti, ale v té vlasti původu jsou jiní členové rodiny, například prarodiče, a ti by potom byli zcela přirozenými adoptéry tohoto dítěte. No to, to je takový eh, eh, možná přístup, že eh, v podstatě, když pochází z naší, naší země, no tak by mělo v té naší země také vyrůstat že a, a poté pracovat a žít pro, pro vlast. Ale skutečně na prvním místě musí být blaho dítěta. Taky si myslím, že jako princip bychom měli akceptovat konstatování, že dítě nemůže být dáno k adopci, dokud eh, soud eh, dostatečně eh, nerozhodl o odebrání rodičovských práv například biologickým rodičům. Takové případy se žel stávají. No a dále bych se chtěl zabývat eh, fungováním systému, který vznikl na základě Hákské konvence eh, z roku 93. Eh, to se týká oblasti používání a přizpůsobování mezinárodního práva. Je třeba se zamyslet nad tím, jak tato konvence funguje. Funguje ve většině zemí světa a je tedy eh, velice zajímavé seznámit se zkušenostmi a problémy eh, vznikající při aplikaci této úmluvy a využít toho v naší legislativní práci. Také navrhuji, abychom, se, abychom přihlédli k transhraniční spolupráci mezi členskými zemi EU, eh, poněvadž tady to uspořádání, e, zejména spolupráce institucí zodpovídajících e, za ochranu e, dětských práv, tak to také není jak elegantně nebo přehledné. Někde jsou to ombudsmani, jinde jsou to zase představitelé představitelé různých institucí pečujících o děti. A to je právě ta otázka vzdělávání právních profesionálů, abychom tam měli skutečně vyškolené eh, lidi, eh, kteří budou mít širší rozhled o právní situaci, eh, o tom, jak je tomu s adopcemi v jednotlivých českých zemích EU. Už na základě toho, co jsem řekl, lze tedy vyvodit, že titul té zprávy, který dnes platí, ne zcela dobře eh, reflektuje rozsah této zprávy. My totiž tady hovoříme o přeshraničním uznávání adopcí, ale těch elementů je tam daleko více. Možná by bylo lepší eh, změnit tento titul, aby se tam hovořilo o přeshraničních aspektech adopcí. Já tento návrh předložím na zítřejším zasedání koordinátorů. No a já samozřejmě rád si vyslechnu eh, vaše komentáře, eh, návrhy na spolupráci všech eh, kolegyň a kolegů, kteří budou mít zájem zapojit se do práce na tomto mimořádně zajímavém tématu. Na závěr bych tedy, respektive k závěru bych chtěl dospět někdy koncem března, začátkem dubna ale skutečné představení dokumenty bude možné, dokumentu bude možné až v květnu, poněvadž v dubnu to nebude možné. Čili chci říci, že dokument bude už dostupný, bude možné s ním pracovat a byl bych rád, aby se o něm hlasovalo ještě před letní pauzou. Čili ten termín eh, potom pro podávání pozměňovacích návrhů v květnu by byl poměrně eh, krátký, poněvadž ten dokument bude neformálně k dispozici eh, dříve, když nebude možná úplně hotový. Takže potom skutečně bych byl rád, abychom to do, do prázdnin stihli. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji vám. Pan Buda má slovo. Já vám děkuji, pane předsedo. A blahopřeji svému kolegovi za toto vyslovení, eh, vysvětlení a nezávidím mu jeho úkol, protože je to skutečně otázka extrémně komplexního charakteru, když je řeč o dětech a o tom, eh, co vlastně, o co jde eh, v rámci adopcí. Jistě víme, že nám jde o určitý vyšší zájem a to je zájem dítěte. Ale v rámci toho si musíme uvědomit, co to znamená vyšší zájem dítěte. Eh, není to jenom mít střechu, anebo možná i mít nějaké prostředí, v kterém to dítě eh, žije. A je tu možnost, že tu mohou být děti, které jsou adoptovány eh, rodinami, Eh, které nemusí být tedy svazky mezi mužem a ženou. Jak víte, v Rumunsku se eh, neuznává jiný svazek než mezi eh, ženou a mužem a ne mezi osobami stejného pohlaví. Takže je tu určitá červená linie, kterou je potřeba nějakým způsobem řešit. Musíme být velice Eh, obecně, pokud existují a dokud existují státy, které definují rodinu určitým způsobem, tak co se pak bude dít eh, v, s případem, kdy v jiné zemi, kde se umožňuje takový svazek mezi stejnými pohlavími, kde, eh, kam se potom bude vlastně to dítě případně vracet, nebo zůstane Ehm, ve péči jakých institucí, jakého státu, když bude případně třeba adoptován osobami stejného pohlaví. To je prioritní otázka. Musíme najít nějaké mechanismy, které umožní sledování vývoje těchto dětí v rodinách, eh, do, do nichž byly adoptovány a procesu adopce, včetně států, do kterých odešli. A to pokud máme tedy na vědomí vyšší zájem dítěte. Dalo by se toho říct asi hodně, protože v Rumunsku teď probíhá skutečná debata na toto téma a skutečně mám velký zájem o jakýkoliv materiál, který v této věci budete schopni nabídnout. Děkuji. Paní Rozier. Děkuji, pane předsedo. Jak bylo připomenuto, tak pravidelně, jak řekl pan zpravodaj, řešíme přeshraniční rodinné eh, situace, ať už je to přes média nebo výbor PETY nebo přímý kontakt s eh, občany. Takže realita těch problémů, kterým čelí rodiny, to je něco skutečně reálného v členských státech jsou ty situace příliš rozdílné, rozmanité v současném eh, stádiu. A takže nemůžeme než si přát určité rozšíření oblasti, v níž může Evropská eh, unie eh, nějakým způsobem zasahovat nebo rozhodovat. Jde o opravdu usnadnění života těchto osob, abychom z, nějakým způsobem skoncovali s těmi ne, neřešitelnými eh, situacemi, které působí každodenní dlouhodobé utrpení. Takže eh, evropská legislativní intervence by byla na místě, abychom zejména lépe eh, chránili dítě, to je náš první zájem, abychom zabránili jakýmukoliv možnost nějakých problémů, nějakého zneužívání. A také legislativní intervence, abychom zajistili lepší, jako, jakousi eh, lepší soulad právních norem. Protože zatím náklady hákské umluvy, kde je určitý eh, prvek už, který už je přeshraniční, který je buď eh, uz, uznán automaticky, mm, nebo ne. Čili v tomto smyslu musíme zajistit a předsta- uvažovat u, o určitém zásahu Evropské unie legislativní intervenci, aby existovaly určité záruky, které by odpovídaly tomu, co je v Hákské umluvě, kde by se samozřejmě zdůraznil vyšší zájem dítěte, který musí převážet nad jakýmikoliv dalšími ohledy, dále určité minimální požadavky týkající se souhlasu, způsobilosti eh, těch adoptujících a eh, samozřejmě účast eh, způsobilého orgánu. A to jsou všechno eh, tedy věci, které u nich se nabízí různé možnosti, užší spolupráce mezi členskými státy. Jistě, že je důležité, aby členský, eh, každý členský stát si zachoval eh, svá práva, abychom nějakým způsobem nespochybňovali tato práva. Ehm, můžeme se představit určité systematické uznávání adopcí, a práv, um, tak aby došlo k skutečnému usnadnění uh, určitého počtu osob, které zatím trpí tímto nedostatkem uh, uznávání. Měli bychom jít tímto eh, směrem a samozřejmě se budeme opírat o práci pana zpravodaje. Děkuji. Thank you, Mr. Raděv. Děkuji, slovo má pan Raděv. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat eh, zpravodaji za práci eh, na tomto velmi eh, složitém tématu. Domnívám se, že se nám musí podařit najít rovnováhu mezi těmi čistě právními aspekty a lidskými. To znamená, to jsou ty nejlepší zájmy dítěte. přezraniční adopce, chci obrátit vaši pozornost zejména tedy na Spojené království, kde v rámci britského uspořádání děti mohou být adoptovány i bez souhlasu jejich biologických rodičů. A ve Spojeném království existuje značné úsilí urychlit eh, tento adopční proces a zvýšit počet eh, adoptovaných dětí, opět zdůrazňuji bez souhlasu biologických rodičů. 5500 adopcí ve Spojeném království v loňském roce, 95% ne více, se konalo a došlo k tomu bez souhlasu rodičů. To je dosti zvrácený postup, který samozřejmě pak eh, láká určité obchodní zájmy a to nemůže být v zájmu, v nejlepším zájmu dětí. My musíme brát ohled na eh, nadcházející přepracování Brus, nařízení Brusel 2a. Musíme pracovat rychle, abychom zlepšili osudy tolika dětí a jejich rodin. Eh, při přijímání přeshraničních adopcí eh, je nejdůležitější zvýšení důvěry mezi členskými státy proto sdílení informací a spolupráce mezi ústřední orgány členských států podle článku 55 a 56 by mělo být eh, učiněno. závazným v případě přeshraničních adopcí. Eh, musíme také uvažovat o, o úpravě článku 15, kde se hovoří o um, sídle, o bydlišti dítěte. Um, jsme si samozřejmě vědomi nejlepších zájmů dítěte a právě proto bychom měli upřednostnit uh, adopce v rámci rozšířené rodiny dítěte. A to je zejména důležité pro malé eh, děti a eh, kojence. Paní Deluka z komise, chce, chce slovo? Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Zivkovi za představení eh, této budoucí zprávy. Problém absence uznávání přeshraniční adopce mezi členskými státy je otázkou, které se je komise vědoma. Už v roce 2009 eh, se Radou Evropy zorganizovala ve Štrasburku společnou konferenci nazvanou výzvy eh, v adopčním procesu v Evropě a zajištění nejlepšího zájmu dítěte. A jedním z témat této konference byl právě problém evropského občana v případě, kdy jejich eh, adopce nebyla uznána v jiném členském státě. Což pak vyvolává problém související se svobodou pohybu občanů a právě dítěte požívat určitý občanský statut. Tehdejší diskuze s členskými státy ukázaly, že ještě není žádný jednoznačný konsenzus ohledně možné legislativní iniciativy týkající se specificky adopcí. A pak v roce 2010 eh, komise vydala eh, zelenou knihu na téma volného pohybu veřejných dokumentů a s tím, že nedostatek uznání adopce je vlastně nedostatek uznání eh, o dokumentu o občanském statutu v jiném členském státu byla zahájena legislativní iniciativa v dubnu 2013, která se týká svobodného eh, pohybu veřejných dokumentů. Víte, že eh, finální nařízení schvále ještě nebylo schváleno. Po diskuzích s členskými státy doufáme, že to bude přijato brzy. Komise poté zahájí svoji práci týkající se toho dokumentu o občanském statutu. Zatím ještě příliš brzy, abychom hovořili o přesném um, harmonogramu a rozsahu působnosti pro budoucího návrhu, ale měl by se týkat uznání členského státu toho dopadu veřejného dokumentu vydaného v jiném členském státu. V němž je zaznamenán občanský statut osoby, tedy eh, zejména v tomto případě dítěte, v případě adopce. Pokud jde o stávající situaci mezi členskými státy, statistiky nej, nejsou k dispozici. Pokud jde o případy neuznání přeshraničních adopcí. Komise ví o některých případech, ale je jich málo, možná jsou další. Členské státy však nevedou statistiky pokud je vedou, taky nezdílí s komisí. Každopádně eh, adopce klesají, eh, je malý počet adopcí mezi členskými státy. Takže spíš ten problém, který máme, je nedostatek uznání eh, vnitrostátní adopce v jiném členském státě, protože není harmonizace eh, legislativy v této oblasti. A potom workshopu, který zmínil pan Svěvka, tak zástupce konference o mezinárodním soukromém právu zmínil eh, možnost nějaké další mezinárodní úmluvy na toto téma. Já myslím, že, ale že je to evropský problém, který vyplývá z našeho specifického právního rámce. Svobody, pohybu občanů mezi členskými státy EU. kdyby to byla třeba adopce, které došlo, došlo v Číně, tak by to bylo asi něco jiného. Ale všechny členské státy jsou členy umluvy z roku 93 o mezinárodních adopcích a uznání adopce v souladu s touto umluvou je eh, stanoveno, mělo by to být automatický proces. Pak uvidíme, zda v našem budoucím návrhu o občanském statutu a těch dokumentech o občanském statutu bude možné nějakým způsobem nastavit automatický systém, který by odpovídal té umluvě z roku 93. Nařízení Brusel 2a tak tam je adopce eh, vyloučena z rozsahu působnosti, je vyloučena. Takže v případě budoucího přepracování si nemyslím, že se bude eh, tento problém řešit v rámci recastu Bruselu 2a. To se nedomnívám. Well. Uh, děkuji. Chce se tomu vyjádřit pan Zjevka? Děkuji, paní předsedající, bardzo krutko. Děkuji, pane předsedo, jen stručně. Děkuji tady za eh, stanoviska a prezentace a je tady eh, jasné, zná co z toho vyplývá. Za prvé, eh, ten, to téma je významné a je třeba se jím zabývat a máme také potvrzeno to, že jde o velmi komplikovanou problematiku. Ale jsem přesvědčen, že společně můžeme tuto práci eh, vykonat a děkuji za přísliby spolupráce z vaší strany. Uh, thank you very much. Thereby we... Děkuji. Tím končíme bod číslo 7 a přecházíme k bodu číslo 8, to je projednání návrhu stanoviska o zastoupení pracujících na úrovni vedení podniků v Evropě. A Dávám slovo panu zpravodaji Gazbarovi. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Návrh mého stanoviska eh, jsem kolegyním a kolegům předložil již před jistou dobou. Jedná se tedy o takové ověření. Chtěli jsme tuto diskuzi již mít, ale pak jsme raději vyčkali na předložení zprávy výborem pro zaměstnanost, který zdá se bude k dispozici příští týden. Již jste konstatovali, že, bo jistě vidíte, že já jsem vždy byl ochoten spolupracovat s ostatními kolegy, já jsem tedy své stanovisko již navrhl, právně se obírám o článek 153 smlouvy o fungování Evropské unie, který byl již eh, přetaven do jistých právních předpisů. Některé členské státy mají určitou formu účasti zaměstnanců. Já ale jsem si jistý, že bude velice obtížné, neli nemožné, toto téma skutečně dovést do úplnosti a harmonizovat, protože každý členský stát eh, má v této oblasti velmi specifickou situaci a úpravu a pak je zde ještě zásada subsidiarity, kterou musíme dodržovat. Na druhou stranu bychom mohli v dnešní době využít příležitosti, která existuje. Evropa prochází průmyslovou a hospodářskou krizí a tady by bylo skutečně možná vhodné se pokusit o to vytvořit alespoň nějaké minimální standardy zastoupení zaměstnanců. Já jsem e, přišel s několika požadavky, jednak chci tedy, aby jsme měli povinné minimální standardy v rámci účasti zaměstnanců, jejich informování a spoluúčasti na rozhodování, dále vlastně, aby se to celé rozšířilo na větší typy společností, které jsou zavázány toto provádět, dále rozšíření například i na společnosti veřejného práva a tak dále. A pak mm, se věnují také genderové problematice z hlediska zastoupení zaměstnanců, dále výběr, respektive vliv pracovníků na výběry jejich zástupců, vytváření podmětů pro evropské podniky, pokud tedy se rozhodnou zavést nějaký pokrokovější systém účasti zaměstnanců. Hovořil jsem ještě s kolegyněmi a kolegy o mém stanovisku, ale jinak jsem i nadále otevřen pro veškeré podněty z vaší strany a navrhl bych, pane předsedo, aby až bude k dispozici vlastní zpráva, abychom pak v tomto okamžiku se pokusili naformulovat naše pozměňovací návrhy. Ale jak říkám, teprve až bude panem Hendlem zpráva předložena, abychom postupovali koherentně a měli koherentní pozměňovací návrhy k celkové podobě textu. Thank you very much. Děkuji vám. A slovo si chce vzít pan Buda. Já vám děkuji, pane předsedo. A děkuji panu zpravodaji za otevřenost, eh, s níž řeší toto eh, téma. Je to nesmírně důležité téma, ale eh, není tu zatím řešení na úrovni 8 20 zemí. Pouze 18 zemí přijalo legislativu v této oblasti. A proto i s ohledem na studie, které byly provedeny Evropským institutem, um, tak víme um, odborovým, takže existují určitá znepokojení, aby se stanovily určité minimální standardy, minimální normy, jimiž by se udělilo pracujícím právo být konzultováni na jedné straně a být informováni na straně druhé. Takže zaměstnavatelé musí být povzbuzováni eh, v tom, aby do správních rad nějakým způsobem přijali i zaměstnance, aby respektovali jejich združení. A já eh, vím, že ta, ta, také tato účast eh, musí být i při aplikování principu minimální informovanosti o vývoji v rámci podniku. Děkuji. I don't have any request for the floor from the... Nejsou tu žádné další žádosti o slovo. Chce si slovo vzít pití komise? Nezdá se, že, mi, že by tomu tak eh, bylo. Pokud nechce hovořit eh, pan Gaspara k tomu, co řekl pan Buda, můžeme uzavřít toto téma. Já vám děkuji. Já bych chtěl poděkovat kolegovi za jeho příspěvek a těším se na naši další spolupráci. Jistě budeme schopni prohloubit naši spolupráci při vypracovávání pozměňovacích návrhů. Také děkuji. Je tu pan Papetas, doktor Bona. bohužel nám chybí experti v de, pro devítku, takže do 11.45 si dáme pauzu.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 Eh, dear colleagues, I think we can start. Kolegové, můžeme začít. A budeme pokračovat práci bodem číslo 9, což je prezentace předběžných zjištění posuzování evropské přidané hodnoty ve věci pomlčecí lhůt v případě dopravních nehod. Já jsem zde zpravodajem, takže já bych na začátku řekl, že napazujeme na práci provedenou eh, Dianou Wallis v minulém legislativním období a mm, té, tedy děkujeme. Eh, průzkumný servis eh, Evropského parlamentu vydal tedy předběžné zjištění lhůt eh, promlčecích eh, v těchto věcích. Pan doktor Papetas a pan eh, Bona z Skola Forense, což jsou uznávání experti v oblasti přeshraničních nehod a nároku na odškodnění osobních zranění Eh, odprezentovali příslušné stadie na harmonizaci eh, promlčecích lhůt eh, v případě nároků znášených ze strany obětí, obětmi. Můžeme říct, že tyto mm, promlčecí lhůty se velice liší v členských zemích, zejména pokud se týče Eh, v okamžiku eh, eh, zahájení promlčecí lhůty nebo v případě, že jde o zranění nezletilých lidí, případně možnosti zastavit, případně přerušit plynutí promlčecí lhůty. V přeshraničních případech, které se týkají zahajování nároků, Eh, se postupuje podle zákona země, kde došlo k pozměňovací, eh, kde došlo k dopravní nehodě podle eh, Říma 2 článek 15. Postup může být velmi složitý a oběti obvykle neznají, jaká jsou v tomto směru pravidla a ustanovení v členské zemi, do níž cestují. To v souvislosti s eh, rozdíly mezi domácím právem a právem tohoto státu eh, může vést k nežádoucím překážkám, pokud se týče eh, řešení sporů a eventuálně odškodnění. A já nyní dám slovo především doktoru Kristianu Salmové z Eh, výzkumného servisu Evropského parlamentu, máme-li ho zde, a poté našim dvěma expertům. A já bych prosil, abyste se vešel do deseti minut. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Eh, oddělení Evropské přidané hodnoty našeho rešeršního servisu se eh, zabývalo eh, právě těmito dopravními nehodami. A cílem bylo zjistit, zda harmonizace eh, promlčecích hůd by bylo, byla vhodná, by byla přínosem. Proto jsme to co rozdělili do tří otázek. Za prvé otázka nutnost harmonizace a legislativy na úrovni EU. Za druhé typ eventuální legislativy a za třetí, jaký by byl přínos tohoto legislativního evropského instrumentu. My jsme použili eh, doktora Jennifer, Jennifer Peppers a eh, pana Marko Bonu. Jennifer Peppers pracuje eh, na univerzitě v Birminghamu a Marko Bon je významným činitelem na univerzitě Turíně. Oba dva jsou autory množství eh, významných článků eh, v této oblasti. Důležité je poznamenat, že tato studie eh, se teprve zpracovává a Jennifer Peppers nám dnes odprezentuje dosavadní stav. Děkuji. Dobrý den, děkuji vám za tuto příležitost. Otázka promlčecí lhůt má zásadní význam pro zajištění efektivního přístupu k spravedlnosti v EU. E, jde o e, časové lhůty pro vznesení nároků některých e, členskými zeměmi. Toto neodpovídá možnostem, respektive schopnosti osoby je splnit. Někde Eh, se může stát, že toto právo, není toto právo, může eh, vyhasnout, ale v podstatě efekt je stejný a opravdu je zde nebezpečí možnosti ztráty příslušných nároků. Naše studie se zabývá otázkou, zda je nutno harmonizovat eh, pravidla pro promlčecí lhůty v případě přeshraničních dopravních nehod. Velice důležité je to z hlediska správního a eh, z hlediska, právního a sociálního. Eh, v EU ochrana obětí dopravních nehod existuje v různých členských zemích už 10 let. E, směrnice o pojištění e, říká, že nároky se mohou uplatňovat e, přímo vůči pojišťovně ve své vlastní členské zemi. To znamená, tady se osoby pohybují ve známém právním prostředí a hovoří vlastním jazykem ve všech procesech. Eh, tam, kde se s těmito procesy neseznamují, mohou si přizvat právníka. Jaká jsou tedy efektivní pravidla? Eh, velice často, eh, ale ne vždy, se uplatňuje právo toho místa, kde došlo k dopravní nehodě a je zde vždy nebo může zde být výhoda na straně toho, který eh, hovoří jazykem této země a je zde doma. A toto eh, vytváří eh, určité potíže pro ty, kdo vznášejí příslušné nároky. Za prvé a zcela zásadní otázka je to, že promlčecí lhůty a pravidla, jakými se řídí, jsou nesprávně pochopena a dojde ke ztrátě nároku. Tato pravidla jsou důležitá, mají obecný, eh, obecnou dobu vypršení, pak je tady možnost různých začátků, přerušení a tak dále. Eh, pak je zde ještě vliv například eh, účasti dětí a jejich eventuálních poškození. Každá členská země má své vlastní, má svá vlastní pravidla a ta, abych tak řekla, krajina, právní krajina je velice rozmanitá. Eh, také je velice těžké uplatňovat takovéto nároky ze zahraničí, poněvadž je třeba najít příslušnou, příslušnou zástup, příslušnou osobu, eh, teď vědět, jakým způsobem se to uplatňuje, je třeba nechat si přeložit příslušné dokumenty a jsou zde i příklady, kdy neznalost eh, postupu vedla ke ztrátě práv a nároků. A stává se to zejména tam, kde jsou promlčecí lhůty obecně velmi krátké a kde není úplně jasné, jakým způsobem tuto lhůtu a její plynutí lze pozastavit nebo přerušit. Velký problém je aplikace těchto eh, cizích promlčecích lhůt, eh, tak, aby se eh, vytvářely umělé překážky. Toto je záležitost, kterými se, kterou se zabývali také právní poradci. Také ta přeshraniční aspekt zvyšuje právní náklady a pokud je třeba vyjádření expertů, z místa, kde došlo eh, k této nehodě, tak opět eh, to může mít vliv na porozumění a plynutí promlčecích lhůt. Čili to všechno jsou náklady navíc, eh, protahování a tak dále. A to všechno potom vede k různým emocionálním nákladům, tedy stres, obavy, a tak dále. To vše jde v podstatě přímo eh, proti smyslu směrnice o eh, pojištění a proti eh, smyslu bezpečného svobodného pohybu v EU. Čili existují důvody, proč harmonizace by byla vhodná. To ovšem není nic nového. Takovéto možnosti se zkoumaly již v průběhu minulých 15 let. Máme zde zprávu komise z roku 2009 a dvojí veřejnou konzultaci a jsou zde tři možnosti, které vznikly z tohoto procesu. Za prvé, eh, dát informace žadatelům a uplatňovatelům nároků, jak, se, jak postupovali v jednotlivých českých zemích. Eh, dále eh, je zde možnost speciální interpretace v každém případě a de facto nějaká obecná pravidla je zde těžko předložit. My jsme tedy shledali, že zavedení, respektive harmonizace legislativy by bylo byla to nejlepší cestou před. Domníváme se, že tato harmonizace by měla obsahovat ty hlavní části, to znamená skutečně lhůty, eh, přerušení, pozastavení a uplatňování v případě eh, dětí, eh, které mají tělesná omezení. také se domníváme, že ta harmonizace eh, by se měla eh, pouze týkat přeshraničních eh, případů. My jsme také uvažovali s různými faktory. Především jde o to, aby instituce byly schopné jednat v souladu se smlouvami. Dále jde o to, jestli máme dostatečný právní základ a zda je respektován princip subsidiarity a proporcionality. Eh, Toto jsou aspekty, které budou rozpracovány ve zprávě. Zatím tedy je závěr takový, že eh, pokud se harmonizace provede vhodným způsobem, budeme mít také vhodný právní základ a principům eh, subsidiarity a proporcionality lze vyhovět. Také co se týče obsahu harmonizovaných pravidel, Existují totiž už harmonizovaná pravidla o právech cestujících v EU a dále existuje řada legislativních opatření, kde se dokládá, že zde existuje obecná ochrana v podobě minimálních garancí. A toto vede opravdu k tomu, že tedy k usnadnění situace, na rozdíl od situací, kde tato harmonizace není. s Vzali jsme si také příklady eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora a stá se, že eh, z nich vyplývá, že určitá minimální úroveň ochrany pro přístup ke spravedlnosti je nutná a eh, také lze říci, že vzhledem k těmto promlčecím lhůtám Eh, bývá někdy nemožné obrátit se na soud, poněvadž se nepodaří včas eh, posoudit rozsah škod a tak dále. Eh, my budeme pokračovat posuzování této situace a zatím se nám rýsuje Eh, řada možností. Eh, buď tedy nějaké opravdu celkové řešení, anebo eh, jednoduchá pravidla pro harmonizaci určitých ustanovení. Jednoduchá pravidla by se možná mohla velice dobře uplatnit tam, kde se znášejí Eh, nároky, například vůči eh, pojistiteli a tak dále. A eh, zřejmě by tato cesta by byla také snáze snaditelná s principem subsidiarity a přiměřenosti. Návrhy, pokud se týče obsahu minimálních pravidel, budou opět rozpracovány do detailu v této studii my si myslíme, že ta přidaná hodnota by potom byla výrazná. Je zcela jasné, že se ušetří na časové náročnosti a emocionálních nákladech, dále se omezí složitost a nejistota. Ale pravděpodobně mohou nastat také výrazné finanční úspory. Eh, bohužel máme poměrně málo spolehlivých statistických údajů, pokud se týče počtu přeshraničních dopravních nehod a počtu nároků, které jsou na jejich základě znášeny. Nicméně eh, můžeme zhruba odhadnout, jaké by tato eh, přidaná hodnota mohla vypadat. Současná data ukazují, že Eh, pokud někdo přijde úplně o právo uplatňovat nárok, eh, je průměrná výše takovéto ztraceného nároku 16 tisíc eur a v případě, pokud se, v případě, že jde pouze o škody na majetku, je to zhruba 2 tisíce. Dále mohou nastat tragické nehody s katastrofickými Eh, zraněními a potom by ta čísla byla daleko vyšší. Naše analýza také ukazuje, že možná až 250 tisíc lidí eh, může každý rok narazit na ještě eh, dodatečné překážky a potíže kvůli právě těmto promlčecím lhůtám. Průměrné právní náklady na překonávání těchto překážek jsou zhruba 600 euro na jednu žádost a v případě zapojení zahraničního experta tak to může být dalších 300 eur na e, nárok. A pokud to spočítáme všechno dohromady za rok, tak eh, nám vychází, že by šlo eh, harmonizací ušetřit až 300 milionů eur ročně. Eh, tady pomíjíme zatím eh, dodatečné přidružené náklady, další, pokud se týče soudní poplatků, překladu a tak dále. Prostě spoustu věcí se nám vůbec nepodařilo propočítat. Závěr je asi takový. Rozhodnutí pro harmonizaci promlčecích hůd. Eh, není, eh, není, eh, se neodvíjí od toho, jestli je postiženo mnoho lidí nebo mnoho se ušetří. Ale existuje mnoho lidí, kteří mohou opravdu se potýkat s velmi komplexními a složitými situacemi a to je asi všechno. Děkuji vám za pozornost. Uh, thank you very much, Děkuji vám, paní Pepita, za, paní doktorko Pepita za vaši prezentaci. Když pochopil jsem to správně, že doktor Bona není v sále? Přesně tak. Bohužel onemocněl, takže se nemohl dostavit. Takže v tuto chvíli nejsou žádné další žádosti o slovo. Jestli dovolíte, mohli byste nějakým způsobem zahrnout do konečné verze vaší zprávy odpověď na následující otázku? V některých členských státech otázka promlčecích lhut náleží eh, k právu motnému, jinde k právu procesnímu. mělo by to vliv na volbu právního základu pro budoucí harmonizaci? Mohlo by to jakýmkoliv způsobem komplikovat dosažení dohody o potřebě té harmonizace? Eh, my to samozřejmě můžeme ošetřit v té zprávě, ale předběžný názor je, myslím si, že eh, by to právní základ neovlivnilo. Je pravdou, že v některých státech je to hmotné, v jiných procesní, ale když má, máme ten přístup, že máme určitý minimální harmonizaci k minimálnímu standardu, ale necháme na členském státu, aby potom určili, jakým způsobem je ta harmonizace implementována, tak neočekávám problém, ale jistě se nad tím ještě můžeme více zamyslet a věnovat tomu část zprávy. Děkuji. Protože v některých legislativách, jako je například TAMA, by to mohlo předpokládat změny občanského zákonníku. Pan Raděv? Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, děkuji um, za toto předběžné vyhodnocení expertů možné evropské přidané hodnoty a harmonizace promlčecích lhůt při vznášení nároku v přeshraničních dopravních nehodách. To je záležitost, eh, která je, eh, se obzvlášť důležitá pro evropské občany, kteří se potýkají eh, s těmito rozdíly vyplývajícími v rozdílech ve pro, promlčecích lhůtách, které mohou mít eh, velmi negativní dopady na oběti, na účastníky eh, těch nehod, když se snaží domoci se nějakého nároku náhrady v jiné zemi, než je země jejich obvyklého bydliště mohou eh, tím i přijít o eh, ten svůj nárok. Eh, nedostatek v jednom státě by se dal kompenzovat nějakým zrychleným řízením. Je těžké samozřejmě si představit, jaký by měl být celkový rámec, ale navzdory tomu, pokyny Evropského parlamentu se zprávy z roku 2007 by mohly stále být užitečné. Měli bychom upozorňovat eh, všechny aktéry na um, otázku promlčecích lhůtách v neho, při nehodách v, v každém členském státě. Dovedu si představit řešení vycházející z Hákské úmluvy a Říma 2 o rozhodném právu. Paní Davo, děkuji. Drobná otázečka. Vykládám si správně, že tedy minimálním standardem by bylo nejdůležitější harmonizovat tu lhutu, po kterou lze vznášet nárok? Protože já vidím tady ten výčet, ale co je úplně nejnaléhavější na harmonizaci, na řešení, aby to usnadnilo uh, život těm účastníkům nehod. Pan Lebreton? Ano, i já mám eh, otázku. Takže děkuji, že jste se dostavili k tomuto tématu, které je nesmírně důležité problémy jsou, myslím, poměrně dobře schrnuty. Tyto eh, případy se těžko řeší, protože jsou tu odlišné právní normy podle toho, v kterém členském státě k tomu došlo a jiné promlčecí lhuty. 250 tisíc osob by tudíž bylo postiženo každý rok při svém nárokování nějakého očkodnění. Takže toto je opravdu velmi zajímavé, ale trošku ještě zůstávám neuspokojen, pokud jde o ten návrh. Jistě, že jsme zatím ve stádiu úvah, ale vy už zaujmí, zaujmí, zaujímáte postoj tedy k harmonizaci toho, um, těch promlčecích lhůt, ale na jakou lhutu, o jakých lhutách hovoříme? Můžeme si udělat nějakou představu promlčecích lhůt, jaké nyní existují v různých členských státech, abychom eh, viděli, k, jakému, k jaké lhutě se to bude eh, harmonizovat. Dva, tři, víc měsíců. Zatím jsem trošku v mlze, trošku tápu, takže děkuji za vyjasnění. Můžete prosím odpovědět? Prvnímu dotazu. Které z těch otázek jsou nejdůležitější? Odpověď je, že si zatím nelze zvolit jen jednu. Pokud máme jasno třeba ohledně toho cel, celkového časového limitu, máme dost času, nevíme přesně, kdy to začne běžet, nebo se domníváte, že jste to přerušili, i když jste to nepřerušili, protože to, jak se přeruší promlčecí luta ve vašem členském státě, je jiný způsob, než jak to probíhá v jiném členském státě. To jsou pak příklady některých um, konkrétních nehod, Josela měla za to, že jí splňuje časový limit, protože přerušila eh, ten nárok a pak zjistila, že ji nepřerušila v souladu s platnými pravidly daného státu a nastal pro- problém. A možná nestratí eh, samotnou možnost nárokování, ale může do toho vstoupit eh, další pojišťo- pojišťovací tedy ten pojišťovací podnik, může z toho vzniknout eh, komplikovaná situace. Takže co bychom měli řešit jako prioritu? Myslím, že jsou to tři hlavní priority, které jsou na tom slajdu. To znamená celkový časový limit. Tam, kde je to obzvlášť krátké v těch zemích, tak je to těžká záležitost, že když se pak snažíte zorganizovat to ze zahraničí, no tak to samozřejmě trvá. Za druhé, musíme mít jasno v tom, od kdy by to mělo začít běžet. A za třetí, jak a kdy lze toto období eh, pozastavit nebo přerušit a jaký to má efekt. Ve vztahu k druhému dotazu. Čili jaké jsou stávající promlčecí lhuty v různých členských státech a jaké by být měly? Existuje široká škála různých lhůt od zhruba roku, ten asi nejkratší, až 30 let, nejde delší, a různé stupně mezi tím. I v rámci jednoho národního systému mohou existovat různé lhuty podle toho, jestli to má trestní povahu nebo ne. Takže udělat si lepší povědomí o různých eh, pravidlech pro mlčecích hůd není nutno pro eh, žadatele užitečné, protože se musí jejich nárok individuálně zhodnotit ve vztahu k pravidlům pro hůd. My jsme zvážili stávající pravidla, všechna stávající pravidla, udělali jsme komparativní analýzu členských států. A pak jsme to dali dohromady se stávajícími návrhy harmonizaci, pro, na harmonizaci a dosavadní harmonizací, která už platí u jiných eh, druhů um, dopravní legislativy. Možná, že období čtyř let by eh, se jevilo jako eh, vhodné, ale jak říkám, to je pouze předběžný, předběžná doba. Odpověděla jsem tím na váš dotaz plně. Děkuji. Já vám také děkuji. A protože není žádná že další žádost o slovo, chci vám poděkovat za přítomnost. Hleda, že by ještě komise nikoli. A tím jsme vyčerpali náš celý dopolední program a já vám mohu popřát dobrou chuť a uvidíme se ve tři.